poděkovat všem, kteří zde předložili toto usnesení a já budu eh, podporovat implementaci vašeho usnesení. Děkuji, paní vysoká zástupkyně. Uzavříráme tedy tuto debatu a Grote je nyní prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci o vstupu umluvy o kazetové munici v platnost 1. srpna 2010 a úloha Evropské unie v této oblasti, takže paní Ashton, dávám vám zase slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A vážení členové, jsem nesmírně vděčná, že mám tu příležitost pohovořit o problematice kazetové munice. Myslím, že je to důležité. Měsíc před eh, vstupem eh, v platnost umluvy, po vstupu v platnost eh, k umluvy o kazetové munici. Tím pádem bude zakázáno používání, výroba, hromadění, zásoba, přeprava kazetové eh, munice. Kazetová munice je velkou hrozbou pro životy eh, lidí eh, a týká se zejména dětí. Povaha kazetové munice skutečně porušuje základní lidská práva. Nejenom, že způsobují Eh, velké eh, velkou zkázu, ale také zůstávají po nich nevybuchlé mm, eh, vlastně submunice které mají eh, smrtící dosah. Úmluva o kazetové munici byla sjednána eh, v prosinci 2008 po půl druhém roce 106 zemí eh, podepsalo a 36 ratifikovalo úmluvu. Ehm, to nás samozřejmě, nám samozřejmě připomíná i rychlé přijetí úmluvy o e, nášlapných minách. A doufejme, že se nám takto podaří e, zredukovat a e, posléze eliminovat výrobu a používání kazetové munice. Evropská unie jako taková je odhodlána potírat po uplatňování, používání kazetové munice. Byť ne všechny členské státy jsou signatáři umluvy, E, panuje shoda o tom, že Evropská unie může a musí hrát roli v tomto ohledu. Jak parlament ví, Evropská unie také nadále podporuje e, další e, jednání o dodatkovém protokolu o munici, kazetové munici k umluvě OSN, pokud jde o používání určitých zbraní. Tady jde o rozšíření mezinárodních norem o zbraních a také vlastně dosáhnout řadu dalších zemí. Myslím, že můžeme být otevření v tomto ohledu. Umluva o konvenčních zbraních je umluvou OSN a tudíž multilaterálním nástrojem. E, o její e, ustanovení a ustanovení dodatkového protokolu přispějí ke snížení utrpení e, civilních obětí v konfliktních oblastech. Je proto důležité, aby Evropská unie podpořila tuto umluvu a její protokoly. A je to přesně to, na čem pracujeme již od roku 2007 způsobem prostřednictvím specifických společných akcí. Podporujeme univerzalizaci umluvy a její úplné eh, provádění. V jednáních o dodatkovém protokolu o eh, kazetové munici eh, apeluje EU na zákaz a nejenom omezení výroby, používání, hromadění a mm, skladování této munice. Uznávám, že rozsah tohoto protokolu nemůže být tak eh, široký, jak rozsah umluví, ale pokud bychom dospěli eh, k protokolu eh, mm, v rámci OSN za účasti zejména těch zemí, které používají a hromadí tyto zbraně, tak bychom se přiblížili více našemu cíli. Pokud je o další kroky v oblasti kazetové munice, tak jsem ráda, že byly zahájeny přípravy na mezistátní setkání a dále konference v červnu v Santiago již ukázala odhodlání mnoha států a zástupců občanské společnosti. Mnohé členské státy EU hrají aktivní e, roli v diskusi. A s ohledem eh, na konkrétní pomoc těchto zemí bych chtěla zdůraznit, že Evropská unie byla velmi aktivní. Pomáháme třetím zemím, aby se zbavili svých zásob k kazetové munice, také jim pomáháme um, um, pročistit postižená území a poskytujeme pomoc um, obětem v Laosu, Kambodži, Leba, Libanonu, Sudánu nebo Afganistánu. V posledních deseti letech Evropská unie vynaložila víc než 300 milionů eur na práci v oblasti odstraňování nášlapných min a nevybuchlých zbytků vojenské eh, munice, včetně kazetové munice. Vážení členové, velice se těším na debatu. Děkuji. Děkuji paní Eš. A nyní dám slovo řečníkům za frakce. Nejprve pan Gáler, dvě minuty. Ano, děkuji paní předsedkyně a děkuji paní vysoké zástupkyně za úvodní slova plně podporuji to, co jste řekla a domnívám se, že musíme také zdůraznit to, co Evropská unie v oblasti odstraňování těchto zbraní udělala války a občanské války jsou stále to, vždy ten nejhorší scénář pro dotčené lidi, ale v rámci těchto nejhorších scénářů je ještě, eh, jsou ještě zdrav, zrádnější zbraně, to je, právě to je ta kazetová munice, která vlastně může mít opožděný eh, účinek a dosahuje opravdu obrovských škod a proto je důležité, abychom nyní 1. srpna zjištěli, kdy tato umluva vstupuje v platnost. Je to dobrý podnět k tomu, aby Evropský parlament zejména přispěl k tomu, abychom sami tady se postarali o to, aby jednotlivé členské státy které doposud tuto úmluvu buď nepodepsali, anebo tedy ani neratifikovali, tak abychom je vyzvali, aby to udělali co nejdříve, řekněme do konce letošního roku. Bylo by velmi pěkné, kdyby to stihli do 1. srpna, ale to by se asi nestihlo, protože parlamenty jsou také na prázdninách. Pak je zde ještě jedna otázka, to je určitá výzva Evropské unie, která má nyní právnický statut, statut právnické osobnosti, osob, by, to je vlastně také pro ní cesta, aby stimulovala ty členské státy, které to ještě neučinily, aby tak učinili bilaterálně. Já si myslím, že je skutečně nejvyšší čas, aby Evropská unie a její členské státy tímto způsobem vlastně byly eh, takovým vzorem, modelem pro třetí státy, aby vlastně i tam i v těch zemích, kde ta kazetová munice je ještě nastražena, aby i ty se zasadily o to a byla co nejdříve odstraněna. Děkuji, pane Galere. Nyní paní Gomez na dvě minuty. Senhor presidente, e senhora alta representante, as munições de dispersão... Paní, paní předsedkyně, tato munice eh, a životní Eh, skutečně zasahuje škod, obro, působí obrovské škody, aniž by přímo zasahovala pouze vojenské eh, cíle, ale zaměřuje se i na civilní eh, cíle a ty státy má to také opožděný, spožděný účinek, je to v rozporu s evropským a mezinárodním právem. Jsou to zem, rozvojové země které jsou, a lidé v těchto zemích, které jsou hlavními oběťmi těchto zbroj, zbraní. Úmluva o kazetových zbraních eh, nutí čl, signatářské státy, aby odstraňovaly tyto zbraně, aby přejímali odpovědnost za nevyužitou munici a také je angažuje, pokud jde o ochranu eh, obětí pouze 11 členů eh, Evropské unie zatím ratifikovali. Je potřeba, aby všechny členské státy tak učinili, aby skutečně to přispělo k brždění, eh, nebo tedy k odstranění používání těchto zbraní a tak, aby se to rozšířilo a stalo všeobecné. Státy Evropské unie již přistoupili k této umluvě. Moje země, Portugalsko, patří k těm, kteří vlastně ještě byli zabržděni legislativním postupem a poté, co podepsali umluvu v prosinci 2008, ještě za dva roky Národní schromáždění nebylo vyzváno k tomu, aby se vyjádřilo. Je to tím horší, že Portugalsko se pozitivně zavázalo k tomu, že bude propagovat umluvu o dalších zemí portugalsky hovořících. V, tě, v současné době v v srpnu další země budou ratifikovat a to dokonce tak učinili před Portugalskem. Každé zpoždění s ratifikací toho, této umluvy je nepřijatelné, proto žádáme vysokou zástupkyni pro zahraniční politiku paní Aštnovou, aby skutečně zahájila postup, který povede k tomu, že ta, k té umluvě se připojí všechny členské státy. Evropská unie musí být průkopníkem tohoto postupu. Jeden z členských států, které ještě nepodepsali, musí být skutečně musí převzít svou odpovědnost, tak jak je to, k tomu vyzývá Evropský parlament v tomto usnesení. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Lin na tři minuty. Thank you. Uh, Děkuji za prvé. Eh, v posledních 40 letech to byly tisíce, tisíce civilistů, kteří eh, byli zabiti. Bohužel to pokračuje. Je třeba eh, si uvědomit, že většinou jsou to děti a eh, zde hm, třeba jeden den to byla holčička, která byla v zahradě a tam hm, hm, přišla o dvě nohy kvůli kazetové munici a zde dva z deseti zemřou eh, kvůli této munici a nyní máme naštěstí po desetileté kampani máme umluvu, která může věci změnit. Proto je to zcela zásadní prvořadé, aby všechny členské státy podepsali a ratifikovali tuto umluvu a to velice naléhavě. Jak řekla paní Gomez, bohužel a jak říká i naše rezoluce, pouze 11 členských států ratifikovalo doposud tuto umluvu. A tak, jak se blíží datum účinnosti 1. srpen, tak bych chtěla, abychom vyvinuli vyšší úsilí, aby parlament a komise společně přesvědčili členské státy, aby podepsali a ratifikovali ty členské státy, které podepsaly, tak by měly velice rychle přijmout vnitrostátní předpisy pro provádění úmluvy a pro e, likvidaci zásob, jak už udělalo Španělsko. V roce 2002 jsem byla zpravodajkou o úmluvě o právech osob s postižením, která byla přijata v roce 2006. Evropská unie mm, tedy podepsala, mm, podepíše brzy tuto eh, významnou umluvu, ale eh, bylo by špatné, kdybychom eh, neudělali nic s kazetovou municí. Je třeba, aby i komise a rada do budoucna i e, přijali zákaz e, o této munici, aby to byla vlastně standardní klauzule ve smlouvách uzavíraných se třetími zeměmi. A zde bych chtěla slyšet plány paní představitelky. A také i zde komise pracuje na nových humanitárních standardech e, pro pomoc obětem podle článku 5. Zde se to týká i zdravotní péče, rehabilitace a psychologické podpory. Co je také důležité, jak řekla vysoká představitelka, je, abychom eh, Eh, především tedy eh, vyřešili tu munici, která zatím neexplodovala a která zůstala po konfliktech. Eh, zde podle článku 6 každá země by měla poskytnout pomoc při likvidaci těch pozůstatků a také i by měla i mm, si vyměňovat informace, by si měly vyměňovat informace o nových technologiích, které jsou k dispozici pro likvidaci této munice. Musíme udělat vše, abychom zachránili život tisíců kteří ještě budou zabiti a zraněni. Víme, jaké hrozné účinky mají tyto zbraně. I eh, ti, kteří nepodepsali umluvu, by neměli nikdy používat tyto zbraně do budoucna. Já apeluji na všechny, abyste podpořili usnesení. Děkuji, paní Len. Nyní dávám slovo paní Lunáček na minutu a půl. Ano, děkuji, paní předsedkyně, paní Ešnová, dámy a pánové. Já poprvé před asi čtyřmi roky jsem se setkala s tématem kazetové munice. Byla to skupina organizací občanské společnosti z rakouského parlamentu, kteří tam jeli a vlastně snažili jsme se uspořádat nějakou akci k eh, tomuto tématu. Byli tam lidé, kteří se to přímo dotýkalo, kteří přišli o nohy, například následky této eh, kazetové munice nebo mají jiné problémy a vlastně musíme a co se stane, když vybuchne tato eh, bomba. To jsou takové spousta malých částeček, které se vlastně roz, rozletí, rozprsknou a eh, děti, které třeba si hrají na tom místě, pomyslete si, oni to třeba mm, tam něco pestrého vezmou, to do ruky exploduje, to přijdou o ruce, o nohy. Zapůsobilo to na mě už tehdy, že jsem se už v Rakousku začala o to zasahovat. Byla jsem v mé zemi jedna z prvních eh, zemí, kteří, který jsme to ratifikovali. To je dobré, ale ještě chybí mnoho států Evropské unie a já se velmi těším, že se nám podařilo nyní přijít s, tou, s tímto usnesením. Pět frakcí se vlastně jsme pohnuli k tomu, že se k tomu připojili. Například příklad pan Náler, vím, že tam byly obavy týkající se určitých obav, nicméně vám děkuji za to, že se vám, nám to podařilo, že jsme k tomu a chtěla bych apelovat na státy, které ještě nepodepsali, ještě neratifikovali, ještě nejsou připraveny skutečně odstraňovat toto, aby se nyní zasazovali. Paní Eštnová, dvě konkrétní otázky na vás požadavek, aby vlastně Evropská unie přispěla k tomu a také v jednáních se třetími státy, aby došlo k zákazu eh, používání těchto zbraní a k dalšímu nešíření těchto zbraní. Prosím vám, vás o odpověď. Děkuji. Děkuji, paní Lunaček. A teď dávám slovo paní Lezing na dvě minuty. Děkuji vám a chci poděkovat svým předřečníkům za příspěvky, s nimiž naprosto souhlasím. Kazetové bomby patří k těm nejbrutálnějším zbraním, které vůbec existují. Ještě přednedávnem státy Evropské unie a USA je používaly. Například v bývalé Jugoslávii, v Iráku, v Afghánistánu či Jemenu. A je strašlivé, že obětmi kazeto, kazetových bomb či munice z 98% jsou civilisté a z nich 27% eh, děti jaká je perspektiva dalšího eh, používání těchto zbraní. Je eh, pozoruhodné, že Deutsche Bank prostřednictvím svých ceřiných společností investuje do výroby těchto zbraní. Eh, obchodní vztahy Deutsche Bank k výrobcům a distributorům těchto zbraní, například ehm, Lockheed Martin, jsou prokázané. Myslím, že to je bezostyšné a že to zná znevažuje eh, lidskost ehm, chtít eh, vydělávat peníze. Takovýmto způsobem výroba, distribuce a eh, hromadění těchto zbraní musí být zapovězeno a také obchodování se zbraněmi musí být zakázáno zbraněmi tohoto druhu. Proto členské státy EU a všechny ostatní země musí ehm, dohodu ještě před srpnem letošního roku podepsat a ratifikovat a pokud, tak jak pan Galer um, vysvětlil, to není možné, učinit tak co nejdříve. Kromě toho by mělo být přijato moratorium o používání a e, distribuci e, kazetové munice až do podepsání či ratifikace umluvy a co nejdříve by se mělo začít s likvidací e, uskladněné munice. Já mám radost z toho, že jménem frakce GUE NGL mohu na tomto místě eh, potvrdit, eh, eh, že přistupujeme k této rezoluci nebo usnesení napříč frakcemi. Děkuji, paní Lezin. Pan Smith není přítomen, takže můžeme přistoupit hned k postupu ke HDI a slovo má pan Papa Nikolaj. Jedna minuta. Σας ευχαριστώ Děkuji, paní předsedkyně. Jak již řekli kolegové, pouze 11 z 27 členských států dosud podepsali tuto velmi významnou úmluvu o zrušení výroby, skladování, používání a přepravy eh, těchto kazetov, této kazetové munice. A všichni souhlasíme s tím, že je nutné, aby všechny členské státy se připojily k této umluvě. Můžeme si položit otázku, proč ostatní členské státy dosud tuto umluvu nepodepsaly, přestože má vstoupit v platnost od 1. srpna. Hlavní důvod je vlastně národní bezpečnost a někdy je to odůvodněné, zejména eh, tehdy, když sousední země Evropské unie se staví k tomu nepřátelsky. Na závěr bych chtěl říci, že pokud chceme, aby všechny členské státy ratifikovaly tuto umluvu a abychom skutečně dosáhli co možná nejlepších výsledků v rámci politik, této politiky, tak je potřeba tlačit na sousední státy Evropské unie, které vlastně mají určité nepřátelské úmysly a staví se k tomuto negativně a tak, aby vlastně jednali také, tak zejména pokud jde o státy, které se chtějí přidat k členské unii. Děkuji. Nyní pan, Nikola, pan Mikolášek také na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní baronko Eštnová, Kazetová minuce patří k zbraním nejvíce ohrožujícím civilisty, protože se používají na rozlehlých územích proti takzvaným rozlehlým pohybujícím se nebo obtížně viditelným cílům. Jak řečeno, až 98 obětí jsou osoby, které nejsou zapojeny do válečných konfliktů, totiž civilisté a velká část z nich, 27%, jsou děti. Navíc asi 30% z kazetové bomby nevybuchne, zůstane na zemi v podobě min ohrožujících civilní obyvatelstvo ještě velmi dlouho po ukončení konfliktu. Navzdory těmto smutným statistikám mnohé členské státy Evropské unie nepodepsaly umluvu o kazetové munici zakazující její výrobu, skladování a použití, protože sledují vlastní ekonomické ekonomické, a to je velmi smutné, ekonomické zájmy, eh, které se pojí s výrobou a vývozem tohoto druhu munice. Paní předsedkyně, s takovýmto eh, přístupem hluboce nesouhlasím a věřím, že humanitární zájmy a ochrana civilního obyvatelstva musí být prvořadé a proto úlohou Evropské unie je dle mého názoru naléhat na všechny státy, zejména členské státy Evropské unie, aby umluvu o kazetové munici podepsali a také ji ratifikovali. Děkuji. Kolačík. Děkuji, pane Mikolášku, a nyní dávám slovo panu Kelimu. Uh, Dnes večer jsme eh, diskutovali o té stinné stránce moderního života, o ničení životů kvůli HIV AIDS to bylo a teď vlastně opět nevinní eh, civilisti mm, jsou zabíjeni eh, touto municí. Zde Lisabonská stráva nám dává nové nástroje a mm, zde bych chtěl, aby paní vysoká představitelka se snažila vyřešit tento hrozný problém. Nicméně musíme si udělat pořádek doma. Jak zde bylo řečeno, pouze 11 ze 27 podepsalo úmluvu. To není dobrý výsledek. A takže paní představitelka by měla využít svůj vliv a ptát se, proč ne, proč ti ostatní nepodepsali a je třeba zrušit překážky k podpisu. Pouze tak budeme moci hovořit skutečně o tom, že Evropa hovoří jedním hlasem vůči okolnímu světu. A nejprve ale je třeba si udělat pořádek doma, protože jak jinak můžeme dávat nějaká ponaučení zbytku světa, a jak tedy potom my můžeme být tím lídrem a dávat ten dobrý příklad ostatnímu světu. Nejprve doma pořádek a poté můžeme jednat se zbytkem světa. Děkuji. Děkuji, pane Kelly, paní Eštonová. A teď, jak to uděláte, aby těch 16 zemí ratifikovalo do prvního? Máte slovo. Uh, Paní předsedkyně a vážení poslanci, myslím, že to byla velmi důležitá debata a já jsem si zaznamenávala vaše eh, poznámky i starosti. Dovolte, abych uvedla, že Evropská unie bude nadále se angažovat eh, ve snaze dosáhnout úplný zákaz eh, kazetové munice, jak v rámci úmluvy o kazetové munici, tak v rámci úmluvy o určitých konvenčních zbraních. Rovněž budeme nadále eh, spolupracovat a pomáhat v mezinárodním rámci. Budeme vlastně eh, zaměřovat naše aktivity proti kazetové munici v naší rozvojové a zahraniční politice. Eh, několik poznámek, které zazněly v debatě. Za prvé rozhodnutí o přistoupení k úmluvě ehm, Evropskou unii v post období samozřejmě záleží na členských státech, protože to spadá do její příslušnosti a ctihodní členové mají pravdu parlamentu, když na to poukazují, že budeme muset zvažovat mm, toto velmi opatrně. Ale chtěla bych říci, že pozice řady e, členských států je taková, že máme 11 členských států, které již ratifikovali i podepsali úmluvu, ale máme ještě dalších 8 členských států, které ji podepsali, ale zatím neratifikovali. Takže 19 členských států a teda 8 členských států pak, které neučinili ani jedno, ani druhé. A poslanci to velmi jasně eh, pojmenovali a je nutno, abychom dospěli k úplné ratifikaci a podpisu. Také bych se stručně chtěla zmínit o mm, tom, co řekla paní Lin o pomoci třetím zemím, jak jsem již uvedla, eh, význam podpory třetích zemí je důležitou součástí naší politiky. Je to vlastně příležitost v rámci Lisabonské smlouvy a chceme díky instrumentům vnější akce poskytnout eh, také k likvidaci nevybuchlé munice, eh, nášlapných min a eh, k likvidaci zásob, tak jak paní Lunaček to popsala, co se stane, když ty barevné střípky leží leží eh, na zemi a eh, děti eh, jsou pak obětmi tím, že přijdou o končetiny nebo dokonce o život. Také musíme využít svých zeměpisných nástrojů ve vztahu k partnerským zemím a také využít nástrojů humanitární pomoci, například v Libanonu nebo na Sri Lance a také musíme zajistit abychom Eh, zabránili krizím. Já jsem už uvedla, že jsme vynaložili 300 milionů eur eh, v rámci podpory zemím přímo postiženým eh, minami a kazetovým, kazetovou munici. To se týká Afganistánu, Libanonu a další projekty máme v Bosně, Hercegovině, Laosu a Kambodži. Tam se projekty připravují. Také chci zdůraznit, že mm, ačkoliv jsem uvedla čísla, je to obtížně kvantifikovat identifikovatelné, protože eh, během eh, prací v terénu eh, nečiníme rozdíly mezi tím, co likvidujeme. Likvidujeme vše, co nalezneme. A nakonec bych chtěla říci, že se snažíme pomáhat napomáhat eh, časné ratifikaci eh, umluvy členskými státy. Máme také koordinační setkání eh, s experty na toto téma každý měsíc a setkání se eh, zástupci členských států a rozhodli jsme se, že přispějeme co nejvíce přípravnému výboru, který proběhne v září v Ženevě, abychom zajistili dobrý pokrok v rámci eh, toho prvního eh, mezistátního setkání. Navzdory pokročilé hodině je to, či byla to velmi důležitá debata a děkuji vám za vaše příspěvky. Děkuji. Děkuji paní Aštnová. A tímto prohlášením uzavíráme dnešní schůzi a zítra budeme o tomto usnesení hlasovat. Všem pěkný zbytek večera vám všem. No, no, no.